kolegyně, milí kolegové, tím jsme ukončili diskuzi k tomuto bodu a zítra ve 12.30 budeme hlasovat. Dalším bodem našeho programu je, je mediace v občanských a obchodních věcech. Jedná se o ústní otázku výboru pro právní záležitost a paní Lema Karty dostává slovo na pět minut. Děkuji. A chci uvítat skutečnost, že zde máme příležitost diskutovat o mediaci. Ústní otázka byla předložena, protože chceme učinit pokrok a zrychlit, zrychlit e, využití mediace v EU. E, my víme, že mediace může vést ke značným úsporám času a peněz, protože soudní procesy jsou nákladné. Nejlepší praxe v mediaci ukazuje v Evropě, že zde máme 70% úspěšnost s s mediačními případy a to může narůst na 80%, když se zúčastněné strany dobrovolně rozhodnou pro mediaci, ale pouze 1% zúčastněných stran využijí o mediace. Eh, v mém členském státě eh, máme Eh, různá čísla, eh, která eh, dokazují, jak jsou nákladné soudní spory, zatímco mediace by mm, oproti dvěma stům dní soudních sporů probíhala pouze 87 dní a byla mnohem levnější. 40% členských států říká, že by neusilovali o soudní procesy v jiném členském státě, kdyby náklady byly nižší než 50 tisíc eur, protože nakonec by zaplatili na nákladech více než eh, na eh, eh, získání zpětného odškodnění. Takže situace, pane komisaři, je taková, že tady čelíme frustrující situaci. Na straně jedné máme narůstající důkazy, které ukazují, že i velmi, že, že mediace může vést ke značným úsporám času a peněz a na straně druhé máme velmi velmi nízký počet mediačních případů v EU a to je, myslím, něco, co EU nezamýšlela ani parlament, ani komise. Hlavním cílem by eh, měl být snadný přístup k alternativním eh, formám eh, urovnávání sporů a mm, podpora využití mediace a rovnovážný stav mezi mediací a soudními spory. Z právního hlediska EU má odpovědnost reagovat promptně a zajistit, aby tyto základní cíle byly naplněny. A je to zejména naléhavé v době recese, v době úsporných opatření, v době, kdy členské státy by se měly soustředit na eh, úspory času a snižování nákladů při urovnávání sporu. A proto, pane komisaři, bychom vás chtěli požádat, respektive se zeptat, jak hodlá komise eh, dosáhnout pokroku v této věci, když jednoznačně nenaplňujeme eh, eh, směrnici rychle a zejména, jak hodlá komise zajistit, aby vyvážený vztah mezi mediací a soudními spory je dosažena. Domnívá se komise, že požadavek po rovnovážném vztahu znamená pro členské státy povinnost stanovit stanovit minimální počet případů, které musí v každé zemi projít mediací, alespoň pokud jde o přeshraniční spory. A pokud ano, jaké kroky hodla komise učinit v případě, že nebude stanoveno minimální procento mediací. Eh, takže vítáme velmi tuto debatu a příležitost eh, ji vést k tomuto tak důležitému tématu. Děkuji vám. Děkuji paní McCarthy a nyní jménem komise paní místopředsedkyně Viviane Redinková. Eh, děkuji. Musím říci, že plně souhlasím s autorkou této otázky, protože mediace je rychlejší a obecně bývá levnější než řízení sporu před soudem také vede ke vzniku kultury, mimo soudního eh, jednání, protože pokud dojde na soudní řízení, tak eh, z toho vyplynou pouze eh, vítěz a ten, kdo prohraje. Ale takto se to dá vyřešit smírně. Zároveň to snižuje náklady pro podniky jednotlivce, takže proto je to velmi atraktivní. Takže souhlasím s touto analýzou. A nyní jak to zrealizovat? Víte, že směrnice o mediaci byla přijata v květnu 2008 a 21. Eh, května 2011 eh, došlo k transpozici. Dobrou novinkou je, že všechny členské státy oznámily opatření, eh, tedy, která přijali v rámci transponování směrnice. Tedy pouze rok po uplatnění směrnice to je příliš krátká doba, potřebujeme větší čas na vyvození zkušeností předtím, než tedy vyvodíme nějaké závěry. Abychom věci urychlili, zamýšlím předložit sdělení o mediaci příští rok v roce 2013 abychom podpořili využívání mediace a v tomto kontextu také eh, sbíráme obsáhlé informace o transponování a využívání směrnice v členských státech. Tato studie se zaměří na význam propagace mediace, protože je to naprosto jasné. Pokud máme nějakou zajímavou legislativu, ale nikdo neví o tom, že eh, existuje, právníci a soudci je nepoužívají, tak to samozřejmě neslouží tomu účelu, ke kterému e, jsme ji přijali. Myslíme si, že tady musí být vyvážený vztah mezi soudním řízením a mediací a také se doníváme, že mediace by měla být mnohem více podporována také v přeshraničních sporech. Tím pádem e, jsme požádali o to, aby jednotlivé národní zprávy, které budeme schromašťovat v rámci probíhající studie, by měly také poskytnout informace o existujícím vztahu mezi eh, soudními řízeními a mediací v členských státech a na základě těchto informací potom zvážíme další kroky eh, ke zvýšení eh, počtu věcí řešených v mediaci a abychom podpořili vyvážený vztah mezi soudními řízeními a mediací. Eh, v souladu se směrnicí, a tady neříkám nic nového, bude předložena zpráva v roce 2016 a na základě této zprávy komise samozřejmě zváží, zda směrnice bude potřeba upravit, pozměnit eh, nějakými novými návrhy. Ale jsem přesvědčena, že do té doby, mm, a nebudeme samozřejmě čekat s rukama v klíně, jsem tady navrhla, že tady mezi tím se můžeme velmi posunout vpřed, protože je to důležité také v kontextu našeho programu Spravedlnost pro růst. Víte, že jsme připravili mnoho opatření, která by měla posílit hospodářskou aktivitu, především přeshraniční aktivitu malých a středních podniků také v souvislosti s eh, reformami v oblasti spravedlnosti a mediace s tím také souvisí. Roční analýza růstu v roce 2013 si vytyčila prioritu eh, reform v členských státech. A v rámci eh, tohoto úsilí jsme do toho zařadili i mediaci. A pokud jde o evropský semestr, komise vytváří scoreboard spravedlnosti, abychom zanalizovali slabé a silné stránky právních systémů v členských státech. Bude to sloužit také jako nástroj pro členské státy k vylepšení kvality nezávislosti jejich eh, systému spravedlnosti, protože jsme usoudili, že kvalita, nezávislost a efektivita tohoto systému je také faktorem, eh, který podněcuje růst a nebo ho naopak brzdí. Takže toto jsme zahrnuli do naší roční analýzy eh, růstu a já doufám, že i tímto způsobem se nám podaří prosadit eh, více mediace v členských státech. Můžeme toho dosáhnout také vhodným školením, zvyšováním povědomí a přinášením různých pobídek pro to, aby mediace byla pro zúčastněné strany atraktivní. Takže to jsou věci, o které usilujeme, abychom postoupili vpřed. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A paní místo předsedkyně komise. A nyní eh, zahajujeme projevy řečníků za jednotlivé frakce. Paní Masony za Evropskou stranu lidovou máte slovo na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka na počátku a co řekla také paní komisařka. Domnívám se, že potřebujeme efektivní systém mediace, ale doposud k tomu máme pouze negativní údaje na evropské úrovni. Je třeba na tom dále pracovat a přeskoumávat to, to je jasné. Vždyť je to teprve rok, co byla implementována dotyčná směrnice. Ale dobrá, v Itálii se můžeme podívat a můžeme po roce přeskoumat, eh, jak to vypadá. Máme také studii, eh, která praví, že bylo ušetřeno 80 milionů eur či dokonce 180 milionů eur. A to si myslím, že je úctyhodné číslo, ale stále ještě to nestačí. Myslím si, že v naší zemi to teď vypadá tak po určitém rozsudku, mm, že tady máme závaznost mediačních výsledků tento parlament ehm, se dohodl na nejrůznějších podnětech, o kterých také hovořila paní komisařka, pro posílení tohoto mediačního nástroje. Ovšem závaznost tam nebyla. Bylo tady řečeno, že to musí být implementováno dobrovolně, ale já bych ráda věděla, zda to komise skutečně vidí tak, anebo zda to komise posuzuje jinak. Je tomu tak, že v listině základních práv je také zajištěn přístup k soudu. Děkuji mnohokrát paní Mazony. Za eh, socialisty a demokraty má slovo paní Andriana Tikau. Prosím, máte slovo. Děkuji. Mediace může být efektivní mimo soudní proces hlediska času a rychlosti, eh, eh, zejména v občanských a eh, obchodních záležitostech. Členské státy by měly povzbuzovat šíření informací, zejména na internetu, pro obyvatelstvo ohledně toho, jak lze kontaktovat mediátory a organizace, které poskytují tyto služby. Důvěrnost je také důležitá a proto by měla být minimální úroveň dodržování standardů občanských postupů, pokud jde o e, záruku důvěrnosti. Paní komisařko, počítá komise se zveřejněním e, prozatímní hodnotící zprávy ještě před rokem 2016, pokud jde o implementaci, hodla komise stanovit e, společné standardy napříč EU pro všechny členské státy, tak aby existovaly vzdělávací programy pro mediátory, aby aby byly šířeny služby mediace na vysoké úrovni a také, aby byla zavedena určitá dobrá praxe přeshraničně v rámci Evropské unie. Děkuji a dále má slovo pan Kristian eh, Silvo Busoj za skupinu ALDE, má dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo mediace v civilních a občanských záležitostech a jiná mimo soudní vyrovnání jsou výhodou pro všechny zúčastněné strany a také pro právní systém. Je mnoho zemí, kde je po těchto službách velká poptávka. Představa toho, této směrnice je, abychom měli užitečný mechanismus a myslím si, že je zásadní, aby se to co nejrychleji realizovalo, tak, aby bylo možné dosáhnout cílu. Zatím směrnice nedosáhla všech eh, cílů, co se týče počtu eh, právních eh, případů, které jsou předmětem mediace v porovnání s tím, které se dostanou k soudu. Myslím, že je to nedostatek informací o mediaci, který za to může. Jedná se o šíření informace o mediaci a nestačí to, co se zatím dělá. Zatím se to úplně neuskutečňuje a proto lidé vůbec nepřihlížejí k této alternativě, protože o eh, mediaci nic nevědí. Nevědí, kolik to stojí, co to znamená, ani na koho se obrátit, kde se mohou něco o tom postupu dozvědět. Co se týče občan, komerčních záležitostí, nový postup, který diskutujeme, představuje alternativu iniciativu pro řešení pří spotřebitelů. A to je důležité, aby veřejnost věděla o mediaci a dalších alternativách. Ovšem, tato směrnice je co do rozsahu působnosti omezená. A proto si myslím, že komise i členské státy by měly aktivněji propagovat používání mediace a zejména pro řešení přeshraničních eh, pří a těch, které se týkají rodinného práva. My jsme zatím nehovořili o možnosti vytvoření paralelního systému, ale mediace by zkrátka měla být další eh, alternativou. Měla by být vyváženost mezi možností mediace a možností obrátit se na soud. Nevím, zda bychom měli stanovit nějaký cíl v procentech, ale jistě bychom měli propagovat eh, mediační kulturu tak, aby se tyto, e, tato alternativní řešení při e, využívala. Není to tak nákladné a je to také je, rychlejší pro občany. Děkuji, pane Busojen. A teď přistupujeme k prostupu Catch the Eye a slovo má náš kolega Konfrat. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo pane komisaři, paní komisařko, já souhlasím s paní McCarthyovou, že je velice důležité, aby komise udělala vše, co je v jejich silách a šířila postupy mediace. Je třeba informovat občany, provádět informační kampaně. Skutečně tuto možnost podpořit ze všech sil. Eh, protože by mohla eh, poskytnout skvělé výsledky těm, kteří ji využívají. A to zvláště v recesi, kdy zdroje, které mají jednotlivé osoby i rodiny k dispozici, eh, jsou skoro mizivé. Další věc, kterou, která zde zazněla a jsem velice rád, že byla zdůrazněna, a to, že mediace je také věcí kulturní volby, která nám může umožnit v občanských a obchodně právních eh, kauzách se vyhnout soudům a zjišťovat, proč eh, k neschodám a konfliktům dochází. Tato kultura se potom může rozšířit i na věci pracovně právní. Paní McCarthy má slovo já jsem eh, nechtěla znovu ještě mluvit, chtěla jsem jenom chtěla poděkovat komisařce za eh, nadšení, které demonstrovala ve své reakci. Jsem velice ráda, že komise se ujme proaktivního přístupu a jak už zde zaznělo, eh, bude dobré poskytnout školení, šíření povědomí, to je to hlavní v tom, jak šířit vědomí, povědomí o mediaci. Takže bych ráda, aby parlament byl informován o postupu v práci, protože vám budeme chtít pomáhat v tomto důležitém úkolu, protože velice eh, často víme, že soudní kauzy eh, jsou velice drahé eh, pro všechny občany v EU a i mimo ní. Děkuji. Paní Redink, místo předsedkyně komise, má slovo. odložená svoboda je upřená, eh, pardon, spravedlnost je upřená spravedlnost a v mnoha členských státech máme teď eh, eh, v mnoha sporech velké spoždění při projednávání a to je jedna z příležitostí, jak se těch věcí, které se ještě nevyřešily, zbavit, zejména tam, kde není třeba procházet zlouhavým soudním řízením. Samozřejmě, že právo na přístup k justici je základním právem. Nemyslím si samozřejmě, že média mediace může jednoduše nahradit eh, soudní řízení. Je to alternativa. Ale aby to byla skutečná alternativa, je třeba, aby o tom lidé věděli a jak bylo zcela správně řečeno, musí se to stát věcí kulturní volby. Ale k tomu potřebujeme čas a proto také abychom eh, zjistili, jak bude možné realizovat článek 9, který praví, že členské státy eh, všemi eh, prostředky, které budou pokládat za vhodné, budou podporovat dostupnost k informací pro veřejnost. Čili tady jdeme stejným směrem. Máme v tomto textu i něco pro komisi, to je to článek 10, totiž, že budeme zveřejňovat informace o příslušných soudech a orgánech, které nám sdělí členské státy. Čili ono to jde ruka v ruce. Spolupráce mezi členskými státy a komisí. Je na nich, na obou těchto stranách, aby protlačovali více informací o možnosti mediace. Samozřejmě, že se to neobejde bez vyškolení mediátorů a také bez proškolení právníků aby neviděli v mediaci něco, co je proti jejich profesionálním zájmům. A tím se vracím k otázce změny kultury. Samozřejmě, že se to nestane přes noc. Musíme být důslední, jít za tím a proto také se chystám vydat toto sdělení v roce 2013 a to na základě informací, které jsme získali od členských států. Je třeba to zveřejňovat, diskutovat, analyzovat různé problémy v různých členských státech a je třeba tady e, mít i určitý partnerský tlak, který nakonec dokáže, že e, mediace je opravdu e, validní alternativou, zejména tam, kde se jedná o drobné spory, spory sousedství nebo pracovně právní spory, rodinné spory, tak, aby lidé chápali, že tímto způsobem je možné problémy řešit. A budeme jistě takto spolupracovat a chci poděkovat parlamentu za jeho mimořádně konstruktivní stanovisko. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Dámy a pánové, tím jsme toto téma